jsou eh, prohlášení Rady a Komise o Kubě. Vítejte, eh, pane ministře, vítejte, eh, pane komisaři. A eh, nejdříve bych se tedy obrátila na pana ministra a poprosila ho o prohlášení. Děkuji, paní předsedající. Smrt Orlanda Sapaty byla velice negativní událost. Byla to událost, ke které nemělo nikdy dojít a my doufáme, že už nikdy k ničemu takovému na Kubě ani nikde jinde nedojde. A Evropská unie a její instituce musí jasně poukázat na porušování lidských práv a musí se snažit o to, aby nikdy se už nic takového nestalo. K tomu to závazku se musí EU přihlásit. Evropská unie eh, má jednu za svou základní, ze svých základních hodnot obhajobu lidských práv. Věříme v hodnoty, jako je svoboda, pluralita názorů a eh, to je v podstatě takovou naší niternou podstatou. A pokud někde dochází k porušování těchto univerzálních práv, EU na to vždy upozorňuje. A platí to samozřejmě i pro Kubu. My jsme už vyjádřili svůj pesimismus, pokud jde o nedostatečný pokrok v oblasti lidských práv na Kubě. Řekli jsme to tehdy, když jsme požadovali osvobození vězňů svědomí, kteří jsou zavřeni ehm, v kubánských věznicích. Jsou jich zhruba dvě stovky v současnosti a zažívají velice složitou situaci i z hlediska zdravotního stavu. Někteří z nich drží hledovku. A to tež jsme zopakovali i tehdy, když jsme poukázali na potřebu hájit obhájce lidských práv na Kubě. Eh, říkali jsme to také tehdy, eh, když jsme uvedli, že smrt Orlanda Sapaty je věc, která skutečně eh, poukazuje na odpovědnost vlády pod jejíž jurisdikci tyto vězni spadají. Nicméně politika EU vůči Kubě eh, je širší, týká se i dalších aspektů a já chci na některé poukázat. Za prvé politický dialog. Politický dialog s kubánskými orgány, úřady a eh, s celou občanskou společností. A tento dialog se samozřejmě týká i lidských práv. Za druhé rozvojová spolupráce s Kubou. Eh, to je vlastně projevem solidarity s kubánským lidem. A také chceme podporovat eh, pokrok v takové politické eh, kultuře a v demokracii na Kubě. To jsou základní prvky naší politiky. Politiky, která má jako hlavního adresáta kubánský lid, jeho blahobyt, jeho pokrok k lepšímu životu a dodržování jeho lidských práv. Děkuji, paní předsedající. Děkuji a nyní pan komisař. Uh, Paní předsedkyně, vážení poslanci, uh, uh, komise vyloženě hluboce lituje smrt pana Orlando Zapaty a její okolnosti a rád bych vyjádřil hluboké obavy ohledně osudu ostatních politických vězňů na Kubě. Všichni cítíme Eh, frustraci a pocit nebezpečí eh, po smrti pana Zapaty a chceme eh, zajistit, aby se už něco takového na Kubě neopakovalo, jakož i v jiných zemích. Evropská unie je založena na hodnotách demokracie lidských práv a základních svobod a snaží se chránit je a prosazovat je poté, co na našem kontinentu i eh, do nedávna byla tato práva eh, byla porušována. Lidská práva jsou univerzální, neznají hranic. Eh, tato zásada je nedílnou součástí našeho dialogu se všemi partnery v Evropě, jakož i na venek. Konstruktivní zapojení Nikoli politika a nátlaku a sankcí zůstává základem naší politiky ke, vůči Kubě a zúrazňuje to eh, společné stanovisko přijaté v roce 1996. Jedná se o něco, eh, eh, nebo tento důvod vedl k, v roce 2008 k odstranění diplomatických opatření z roku 2003 jako prostředku k usnadnění politického procesu a k plnému využití a všech nástrojů ze společného stanoviska z roku 1996. Také e, je to důvod, který vedl řadu členských států e, k rozvoji spolupráce s Kubou v několika posledních měsících, což představuje e, celou širokou škálu pro tedy názorů, nebo které spájí širokou škálu názorů všech politických stran zastoupených. Nečinnost eh, by byla nejhorší eh, možností pro důvěryhodnost Evropskou unii, eh, Evropské unie co by globálního aktéra. Nejde tady jenom o naši důvěryhodnost, co by důvěryhodnost zahraničního aktéra, ale také o naši schopnost být přítomně na Kubě. Já si proto myslím, že cestou vpřed je sledovat a prohlubovat probíhající politický dialog a používat spolupráci jako nástroj ke zlepšení života Kubánců. E, spolupráci e, s Kubou Evropská unie nikdy nepřerušila, ale vzhledem k tomu, že e, rozvoj nespočívá v podpoře vlády, ale lidu, tak kvůli tomu se to stalo. My jsme vždycky říkali, že rozvojová spolupráce představuje důležitý prvek našich vztahů s Kubou. Probíhající projekty na Kubě eh, jsou přímo prospěšné obyvatelstvu, řeší jeho základní potřeby prostřednictvím eh, podpory eh, v obnovy například po hurikánech, zajišťování pod, bez, nebo zabezpečování potravin a také naše projekty eh, podporují činnost nestátních aktérů. Rád bych eh, chtěl eh, říci, že neexistují žádné prostředky ze strany Evropského společenství, které jsou posílány prostřednictvím států jednotlivých. Pouze prostřednictvím, pouze existují prostředky přispívané do OSN a nevládních, prostředky nevládních organizací. Je eh, důležité, aby Evropská unie i nadále eh, řešila eh, základní potřeby obyvatel Kuby a zasahovala do příslušných sektorů svými instrumenty, snažit se nalézt správnou rovnováhu mezi eh, dialogem a podporou kubánské eh, populace a potvrzováním nebo opakováním našich eh, zásad je úkol, který, ke, kterým, ke kterému se musíme odhodlaně postavit. Děkuji. Děkuji a nyní řešící jménem politických frakcí. Za prvé pan Sala Franka za EPP na dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedající. Když naše politická skupina požádala o zařazení tohoto bodu na pořad jednání, Neudělali jsme to proto, abychom poukázali na nevratné eh, chyby některé politiky vůči nepřátelům svobody. My jsme to udělali především proto, aby se změnila politika EU. Říkám to proto, že tento parlament je institucí, který dává demokratické impulzy EU a měl by právě odsoudit smrt nevinného a především by měl vyjádřit svou solidaritu s lidmi, kteří na Kubě bojují, žijí a umírají podobně jako Orlando Zapata za e, svobodu své země. Jak připomněla Evropská komise, společný postoj rady stále platí a to je postoj e, dobrý, protože požaduje okamžité osvobození politických vězňů a také konzistentní, protože požaduje, aby se respektovaly základní práva a svobody. E, tak, aby Kuba se blížila spíše našemu hodnotovému systému a ne hodnotovému systému Číny a jiných. Vzpomínám tedy na slova hodnotného člověka Osvaldo Paja, který dostal pre, cenu Sacharov v minulosti a který řekl, že v jeho srdci není nenávist. Řekl, že ti, ti druzí jsou, ne, vlastně jsou lidé, jsou sice nepřátelé, ale že on je nenávidí. A to říkal vlastně i Sacharov, který nám ponechal dědictví v tom smyslu, že musíme mírově hájit práva občanů a právě hlasy, které jsou nejdůležitější, často nejsou slyšet. V tomto hemicyklu jsme slyšeli i hlasy žen v bílém, které také dostaly cenu Sacharova. Bohužel už neuslyšíme hlas Orlanda Sapaty, ale brzo budeme moci slyšet hlas mnoha dalších Kubánců. Mezitím, paní předsedající, tento parlament který má eh, tedy legitimitu v tom, že zastupuje 500 milionů občanů ze 27 evropských států, musí velice jasně a hlasitě volat po svobodě, která musí zavládnout i na, naš, na eh, ostrově Kuba. Děkuji. Thank you. Děkuji jménem uh, frakce SD uh, eh, pan uh, Garcia, tři minuty. Děkuji, paní předsedající. Pane předsedo rady, pane komisaři, už nikdy nesmíme dopustit, aby naše mlčení bylo jakýmsi komplicem těch, kteří pošlapávají svobodu. Nikdy nedopustíme, aby člověk, který bojuje za svá práva i za práva jiných, zemřel v kubánském nebo jiném vězení, aniž bychom proti tomu hlasitě a pobouřeně protestovali a požadovali jeho propuštění. Pan Orlando Zapata Tamayo byl člověk, tedy původem zedník, 42 letý a prostě jenom chtěl, aby se zlepšily vězeňské podmínky a zemřel po hladu hladovce, která trvala 86 dní po sedmi letech ve vězení. Zemřel za to, že bojoval za lidská práva. Ve vězení byl ponižován, špatně se eh, s ním zacházelo ze strany jeho věznitelů a často mezinárodní společenství k tomu mlčelo. Teď na Kubě i jiní aktivisté drží hladovku, například Guillermo Fariñas, novinář a psycholog. Dámy a pánové, to usnesení, o kterém hovoříme dnes a zítra o něm budeme hlasovat a které já tady představuji jménem skupiny SD, požaduje osvobození všech vězňů svědomí na Kubě. Je třeba, aby došlo k demokratickému přechodu a aby se pevně dodržovala základní práva. Ehm, není to téma, které by nás rozdělovalo. Nejde o to, zda má být zachován nebo nespolečný postoj. Dnes se musíme soustředit na to, abychom zachraňovali životy a řešili eh, otázku lidských práv. Musíme hledat eh, prostory pro setkávání, abychom řešili eh, budoucí situaci Kuby. Ale tato politika může mít i přidanou hodnotu. Máme tady usnesení, které vlastně předkládá několik politických skupin a je to projevem koncenzu v oblasti lidských práv. Evropská eh, demokratická pravice se rozhodně nesmí podřizovat takzvaným jankejským názorům, ale zároveň to je jasné, že ani sociální demokraté nejsou nějakými příznivci komunistické diktatury. Takováto tvrzení by byla nepravdivá a musí všichni ti, co pošlapávají svobodu, vědět, že my budeme jednotně eh, hájit lidská práva. Paní předsedající, chtěl bych ještě poděkovat panu Salafrankovi, který o tomto textu jednal jménem EPP, poděkovat paní Weber z ALDE, panu Romeva i Ruedovi za zelené panu Kožušníkovi za ECR a dalším kolegům, kteří se podíleli na tomto složitém jednání a doufám, které bude zítra završeno úspěchem. A také chci poděkovat španělskému předsednictví eh, a premiérovi Španělska panu Zapaterovi za jeho podporu při um, zpracovávání tohoto usnesení. Děkuji. Jménem frakce ALDE paní Weber na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, jménem naší politické frakce bych zaprvé ráda eh, vyjádřila eh, soustrast eh, rodině pana Orlandy Zapaty, který zaplatil nejvyšší cenu za své přesvědčení. Ochrana lidských práv na eh, Kubě eh, byla eh, v inspirací, nebo boj tamních nikdy byla, byl inspirací řadě skupin i mimo Kubu a my si musíme upřímně přiznat, že situace na Kubě se nezlepšuje. Řada nezávislých novinářů, dizidentů i obránců lidských práv stále sedí ve vězení prostě proto, že chtějí vykonávat svoje právo na svobodu projevu a na mm, schromažďování. Eh, zároveň nezávislé nevládní organizace nesmějí na Kubě působit, neboť eh, stát je drakonicky kontroluje. Eh, v tuto chvíli několik obránců lidských práv drží hladovku a to je dramatické, protože se ukazuje, že se rapidně zhoršuje zdraví pana Guillermo Falini Eh, Kuba eh, nedbá eh, trvalých a opakovaných výzev EU e na propuštění nebo k propuštění svých politických vězňů. A proto já si myslím, že Evropská unie by měla i nadále používat všechny své možné mechanismy k zajištění prostoru pro práci všech těch, kteří chtějí budovat demokratickou Kubu. Nyní pan Romova i Rueda na minutu a půl. Děkuji také. Já bych chtěl eh, se připojit jménem skupiny ke kondolencím mm, k smrti pana Orlanda Sapaty. Vždy, když se hovoří um, o Kubě, tak se o takovýchto situacích zmiňujeme, ale tato událost je odsouzení hodná samo o sobě a musíme si ji vždy připomínat. Tato událost se zaslouží, abychom eh, skutečně eh, konzistentně požadovali osvobození osob, které jsou zadržovány z politických důvodů, jak na Kubě, tak kdekoliv jinde. Je mm, třeba, abychom tak učinili a myslím, že je důležité, abychom tak učinili bez ohledu na důvody, které zatím mohou stát stát. To je tedy věc, na které se shodneme. Je také třeba požadovat okamžité osvobození těchto osob na Kubě a také připomenout citlivou situaci některých osob, který podobně jako Orlando Zapata zahájili hladovku. To je například Guillermo Farinas. Také tady ale eh, riziko politického zneužití tohoto případu pro jiné otázky, jak o tom hovořil eh, i kolega Janěz. Je třeba připomenout si, že probíhá mnoho procesů, které jsou užitečné, které fungují a které v žádném případě bychom neměli propadnout pokoušení, že se vrátíme k nějakým minulým mm, otázkám, kdy jsme se vlastně pokusili uchýlit k politice embarga, která ale selhala, víme, jaké má dopady. Nechceme tedy eh, opakovat události, jako je smrt Orlando Sapaty, musíme se tedy snažit zamezit tomu, ehm, eh, aby se toto opakovalo tím, že usnadníme demokratický proces na ostrovu. Děkuji. Děkuji a jménem ECR nyní pan Kožušník dvě minuty. Paní předsedající, eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, osobně mě velmi zasáhla zpráva o smrti orlanda zapaty rád bych tak vyjádřil svou soustrast celé jeho rodině za eh, celou skupinu eh, evropských konzervativců a reformátorů. já osobně jsem se narodil v roce one thousand nine hundred and seventy one kdy v mé zemi vrcholila takzvaná komunistická normalizace což bylo jedno z nejtužších období komunistického teroru kterým si má země prošla. zkušenost mé země se zločineckou komunistickou ideologií vede proto velké solidaritě českých občanů s kubánským lidem a jsme proto velmi citliví na smutné zprávy které v posledních dnech z kuby přišly. jestliže kubánský totalitní režim i po forty letech od kubánské revoluce stále uplatňuje heslo socialismo o muerte nezaslouží si sebemenší toleranci. věřím že smrt orlanda zapaty nebyla zbytečná a vyburcuje kubánský lid k masivnějšímu odporu proti komunistickému režimu. v mé zemi když zemřel v komunistickém kriminálu pavel vonka jako poslední oběť komunistického teroru z bývalého režimu poslední rok a půl jeho existence. doufám že orlando zapato bude kubánským pavlem vonkou tedy poslední obětí komunistické zvůle. kuba se snad brzy vymaní z rukojmí revolučních gerontů a stane se skutečným ostrovem svobody. apeluji proto na vás dokud nedojde k zásadnímu a nezvratnému pokroku k propouštění politických vězňů k pokroku vedoucímu k demokratickému fungování kubánské společnosti a uskutečnění svobodných voleb ale také k nastartování procesu strukturálních reforem vedoucích nejen ke zvýšení úrovně života všech kubánských občanů tak nelze uvažovat o otevření diskuse o přehodnocení společného postoje evropské unie. děkuji. Eh, za e dvě minuty. Děkuji. Naše skupina velice lituje smrti vězně Orlanda Zapaty. Tento vězeň, jako jakýkoliv jiný vězeň, zodpovídá, eh, jak, jakéhokoliv vězně zodpovídá stát za bezpečnost vězňů, v tomto případě je to Kuba a my velice litujeme jeho smrti. My tedy nezdílíme to, že by tento parlament měl vlastně používat lidská práva jako nějaký nástroj. Dnes eh, diskutujeme a zítra budeme hlasovat eh, tento parlament je jediným parlamentem na světě, který neodsoudil Um, vojenský převrat v Hondurasu spojený s vraždami a mučením. A proto my nesouhlasíme s filozofií, kdy záleží na tom, uh, kde ta lidská práva jsou a podle toho se k tomu vyslovujeme. Před několika týdny v Kolumbii byl nalezen největší hromadný hrob v Latinské Americe. Samotné eh, tamní úřady říkají, že to je 2500 osob, možná jich je až 50 tisíc. Odsoudil to někdo? Diskutovalo se o tom? Hlasovalo se o tom? Co bude s eh, civilními oběťmi v Afghánistánu? Co bude pro nás sledováním eh, osob na západní Sáhaře? Ne, my tedy se nechceme sotočnit s tímto pokrytectvím. A myslím, že zásadní je navázat rovnocené vztahy s Kubánskou republikou, abychom s nimi řešili nejrůznější problémy, politické problémy, problémy lidských práv, situaci ve vězeňství, ale musí to být rovnocený vztah, protože eh, pokud EU bude mít vůči Kubě nadále stejný společný postoj, tak to je prostě výjimka. E, vůči jiné zemi není takový společný postoj, ani vůči Číně, o které se tady mluvilo, ani vůči Větnamu. Proč právě vůči Kubě a ne vůči Čínské lidové republice? Já si myslím, a říkám to tedy radě, že e, se chci zeptat jasně na jednu věc. Skončí ten společný postoj, který podle mě je jednou z nejzjevnějších překážek tomu, abychom mohli vést upřímný dialog mezi EU a Kubou o společných ehm, záležitostech. Děkuji. Zený pan Melcer, minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně eh, úmrtí eh, na eh, vyhladovění tohoto disidenta a nyní další dizident na raně smrti. To je zřejmé, že ty vztahy nebo to provázání kubánské politiky s trváním na lidských právech z roku 1996 musí trvat. Situace z politických vězňů se nezlepšila. Oni zdaleka nemají takové eh, svobody, jaké měli eh, eh, v bratři Kastrové z vězení za zapaté. Blahobyt a vlastní iniciativa iniciativa jsou předmětem kritiky režimu na Kubě a vlastní snaha zlepšit si svůj život také možnost eh, pořídit si počítače a software eh, zatím neodpovídá ehm, to, eh, co si, tomu, co si věřejnost slibovala od Baracka Obamy. Nicméně aspoň to vytváří určitý prostor pro činnost opozice. Také si myslím, že Eh, není možné, aby eh, kubánská vláda i nadále potlačovala eh, tolik výměnu názorů a Evropa by se měla snažit o další rozklad komunistického systému. Děkuji a dávám slova panu Jaroslavovi Valesovi na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení přátelé, tragédie úmrtí politického vězně na Kubě Orlando Zapaty je dalším důkazem toho, že Kastrův eh, režim zcela pomíjí mezinárodní eh, výzvy k ochraně lidských práv a zbavuje se těch, kteří eh, bojují za demokracii. Toto tragické úmrtí má určitou symboliku. Jedná se o výkřik o pomoc a o efektivní zásah mezinárodních politiků a diplomatů, kteří nechtějí eh, jednat s disidenty a nechtějí eh, nebo nedbají eh, veřejného mínění na Kubě. Dámy a pánové, měli bychom se společně snažit vytvářet tlak na Kastrův režim a vyzvat k okamžitému Eh, v propuštění těch, kteří jsou uvězeni, uvězněni už dlouhá léta za své názory. Evropská unie eh, chtěla zmírnit eh, svůj postoj ke Kubě. Přerušila sankce proti Kubě a doufala, že jí to donutí přijmout demokratičnější standardy. Eh, Smrt Orlando Zapaty ukázala, jak naivní a neefektivní politika to byla a jak by neměla pokračovat. Zítra budeme hlasovat o usnesení o dnešní eh, debatě a tí, měli bychom tím vydat jasný signál ohledně toho, jak jsme proti nehumanitárnímu zacházení s politickými vězni a nedostatku úcty k základním lidským svobodám na Kupě. Měli bychom ukázat, že jsme solidární s Kubánci, měli bychom být hlasem těch, kteří nemohou hovořit sami za sebe. Děkuji, pane Valeza. Dávám slovo paní Emin Boskort na tři minuty. Dank u wel, voorzitter het tragische lot van Orlando Zapato Tomayo. Tragický osud eh, pana Orlanda Zapate eh, vedl eh, k obrovskému zklamání na mezinárodní úrovni, protože jeho smrt je tragická. Orlando Zapata neviděl jinou možnost než smrt a to je symbolem situace v kubánských vězeních. Vězni nevidí jinou možnost, než zemřít. Co to vypovídá o Kubě? Lidé, kteří mají jiný názor než vláda, nejsou zločinci a neměli by se z nich zločinci dělat. Smrt pana Zapaty není izolovaným incidentem. Guillermo Farinas, novinář, psycholog, zahájil hladovku a myslím, že je nutné především trvat na propuštění nejdříve alespoň 26 nemocných vězňů, eh, politických vězňů. Uvidíme, zda to bude možné dříve, než zemře další člověk. Jak přimět kubánskou vládu, aby tyto osoby propustila? Eh, protože je tady ještě další velký počet eh, politických vězňů. Proto bychom měli vycházet z Eh, všeobecné dohody o lidských eh, právách a požadovat, aby Kuba tyto osoby propustila a přestala takto hrubě porušovat základní lidská práva. Myšlení lidí není možné kontrolovat, není možné je ovlivňovat tím, že někoho posadí vláda do vězení. Takovým způsobem tyto myšlenky neodstraní. Všechny tyto pokusy vždy eh, selžou a Kuba s tím má velmi dobré zkušenosti z doby své revoluce. Když lidé smýšlejí jinak, pak jedinou možností, jak k ním přistupovat, je využít politické možností, to znamená demokracii, respektování základních práv a svobod. Smrt Zapaty nesmí zapadnout eh, do zapomnění minulosti. Musí být dalším popudem pro zlepšení situace na Kubě. Evropská unie musí dělat všechno, co je v jejich silách aby zlepšila situaci dodržování lidských práv na Kubě. Ti, kteří bojují za práva a za svobodu na Kubě, musí mít možnost svobodně pracovat. Není možné, aby lidé, kteří přemýšlejí jinak, kteří smýšlejí jinak, byli považováni za zločince aby eh, jim byla odepřena svoboda. To je totiž zločin. Děkuji. A další slovo, dále předávám slovo Bilbao Barandikovi na minutu a půl. Děkuji, paní eh, předsedkyně. A bránit lidská práva dnes je eh, odsoudit eh, smrt, které šlo zabránit. Byla to krutá, nespravedlivá smrt pana Sabaty. Já doufám, že tedy orgány na Kubě o tom budou přemýšlet. Režim Kuby musí pokročit před, aby občané měli k dispozici skutečnou demokracii. Na Kubě je diktatura, protože jsou tam vězňové svědomí a protože je také strach diskutovat volby volně si vyměňovat myšlenky. A e, myšlenky přece mohou provokovat, mohou překvapovat, e, nahání strach, ale e, rozhodně by neměly zabránit diskuse, nemělo by to vést do vězení. Společnosti přemýšlejí, mají své city, taktéž vězňové. Je nemožné zakázat přemýšlet a cítit. A proto je zapotřebí dát tuto možnost všem společnostem, také kubánské. A ti hlavní aktéři revoluce, která ukončila režim Fulgencia Batisty, by si to měli připomenout. O lidských právech se nedá vyjednávat. Tento parlament bude mít větší důvěryhodnost, když bude reagovat stejně energicky také na další zranitelné případy, kde dochází k prosašování lidských práv v Afganistánu, Palestině, v Baskicku, v mé vlastní zemi, Hondurasu, v Kolumbii a tak dále. To je přece všechno stejný závazek a stejný boj. Děkuji. Děkuji paní Bilbao Barandika a dávám slovo panu Porebovi na jednu minutu. Szanowni Państwo, Myślę, že na sali... Dámy a pánové, myslím, že eh, všichni v tomto sále určitě budou souhlasit, že skorumpovaná komunistická diktatura neumožňuje pozitivní změny na Kubě. Eh, policejní stát, eh, Kastrova bratra, ničí svobodu občanů a nedává možnost pro slušný život. Samozřejmě Eh, budoucnost eh, Kubánců je v jejich rukou, ale EU může sehrát důležitou úlohu a eh, zasazovat se o propuštění politických vězňů. To by měl být první předpoklad pro politický dialog s Kubou. Měli bychom podpořit činnosti nevládních organizací a také podpořit přístup ke svobodným médium a přístup k internetu. Propagovat demokratické změny, to je oblast, kde můžeme náležitě spolupracovat s Washingtonem Washingtonem. Můžeme společně připravit dlouhodobou strategii pro Kubu. Východisko nebude slepé přijímání statu quo, ale dlouhodobá vize demokracie a demokratických eh, perspektiv. Děkuji. A nyní paní Figueredo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Toto všechno nám opět ukazuje, že tady je dvojí metr používán. Je tady Eh, většina, která nechtěla odsoudit převrat v Hondurasu, a přitom tam také byla eh, mnoho lidí zavražděno, uvězněno. A nyní se dokonce připravují jednání o asociaci eh, s vládou, která vzešla z voleb, kterou připravili pučisté. My samozřejmě všichni litujeme smrti pana Sapaty v kubánské nemocnici. Velice často se zapomíná na velice těžké dopady hospodářského embarga USA vůči Kubě. To, že v amerických vězeních je řada je řada kubánských občanů, které prostě chtěli pouze bránit svou zemi. To není přijatelná pozice. A, a eh, Eh, také je nutné na bázi společných zájmů jednat. Musíme opustit společný postoj a začít normalizovat vztahy mezi EU a Kubou a to očekáváme od španělského předsednictví. Děkuji paní Figueredo a slovo má pan Sonik na dvě minuty. Pamětáme... Dnes eh, si stále eh, připomínáme, co řekl Fidel Castro, eh, eh, socialismus nebo smrt. Ale teď už zbývá jenom smrt eh, z toho, z toho sloganu. Smrt kubánského vlastence Orlanda Zapaty. Kastrova diktatura podkopala myšlenku socialismu. To, co probíhá na Kubě, je ostudou pro všechny na levici, kteří tedy působí na levici. Také eh, jsem eh, se styděl, když jsme měli návštěvu Kuby a nabídli jsme spolupráci, ale nezorganizovali, eh, ne, nebyla zorganizována jednání s disidenty. Na to nesmíme zapomínat, protože tam nikdy neproběhly demokratické volby a stále tam eh, jsou političní vězni eh, ve vězení. Evropská unie nyní navrhuje eh, otevřenou politiku tváří v tvář Kubě. Nicméně předběžnou podmínkou toho je propuštění politických vězňů od bourání cenzury a obnova občanských práv to je v jejich zájmu a musíme o tom otevřeně hovořit. Existují různé způsoby, toho, jak se oprostit od totalitárního režimu. Je tady polský způsob dialogu, ale také existuje eh, způsob, eh, kterým, eh, který použilo Rumunsko, Je ten scénář byl úplně jiný a poměrně dramatický a tomu bychom se chtěli vyhnout. Jakou cestou se vydá Kuba? Ona k tomu mm, mm, má klíč ve vlastních rukou a Evropská unie by měla aktivně přispět k tomu, aby z Kuby se stal region svobody a demokracie. Děkuji panu Sanekovi, nyní pan Richard Howitt. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych eh, chtěl eh, vyjádřit eh, svou hlubokou soustrast s Orlandem Zapatou a také projevit své obavy o zdraví aktivisty, který je nyní ohrožen hladovkou. Parlament by měl volat po okamžitém propuštění politických vězňů eh, na Kubě 55 podle eh, Amnesty International a zhruba 200 kolem, eh, podle Mezinárodní komise a také bychom měli odsoudit nedávné zbytí Dicey Ferrery, ředitele Centra pro lidské zdraví v Havaně. Měli bychom požádat kubánskou vládu, eh, aby stanovila eh, zvláštní, eh, konkrétní datum pro návštěvu Manfreda Novaka, který je zvláštním zpravodajem OSN pro lidská práva a pro mučení. My jsme vždycky byli proti americkému zbraňovému embargu od roku 1962 a já jsem rád, že teď Eh, se umožňuje američanům eh, svobodněji cestovat za prezidenta Obamy a posílat peníze domů. Eh, také si myslím, že je třeba navázat politický dialog mezi EU a Kubou a obnovit i rozvojovou spolupráci. A také bych měl dodat, že jsem rád, že BBC nedávno dostala volný přístup na Kubu. Ovšem eh, vyjadřuji eh, své zklamání z toho, že eh, na Radě OSN pro lidská práva neschválila Kuba doporučení k ratifikaci dvou klíčových úmluv o lidských právech a neumožnila inspekce do vězení a komisi i předsednictvu, předsednictví, to říkám, vy i všichni ostatní, kdo půjde jezdit na Kubu, se musí setkávat se zástupci občanské společnosti na eh, Kubě. Eh, v americký eh, v náměstek ministra zahraničí to udělal minulý rok a my bychom to měli dělat neustále stejně. Děkuji vám a nyní dávám slovo panu Louis Michelovi na 1 minutu 30. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři, pane ministře. Smrt Orlanda Zapaty a dramatické svědectví zoufalství, ke kterému vede nedostatek svobody, to je opravdu velice smutné. Musíme odsoudit to, že jsou tady vězňové svědomí. E, musíme požadovat jejich osvobození. Nemůžeme dopustit takovou své voli moci, která e, odmítá připustit ty základní svobody. Mým přesvědčením je, že se nemůžeme ovšem zbavit také perspektivy politického dialogu, což je velice hmatatelný, eh, hmatatelná hodnota EU. Eh, vztahy jsou velice složité, někdy jsou některé pocity také eh, vedeny určitým zaslepením a vede to prostě také k situaci, kdy všichni velice dobře víme, že Kuba je na rozcestí svého eh, rozvoje. Bylo by chybou nezachovat eh, určitý pokrok, dokonce i skromný pokrok, který vychází z jazykových a historických důvodů. EU je pravděpodobně jedinou politickou mocností, která může přesvědčit Kubánce, že izolace, do které se zavírají, vede k sebevraždě a že to vede pouze k dramatické budoucnosti. Tuto odpovědnost máme, nemůžeme se jí vyhnout a musíme pokračovat v dialogu. A všem ovšem z dialogu nevyloučit žádné, byť i těžké téma. A eh, ovšem nepoužívat dvojí metr, jak se někdy děje. Děkuji. Děkuji, pane Micheli, a nyní dávám slovo panu Migalskému na jednu minutu. Děkuji bardzo, paní předsedkyně, šanovní państwo. Děkuji, eh, paní předsedkyně, eh, dámy a pánové. Svoboda na Kubě zvítězí. Bude tam demokracie, bude tam svobodná tržní ekonomika. Evropská unie neví, jak toho dosáhnout a ve skutečnosti ani nechce e, pomoci se svržením e, tamního režimu, ale mělo by, e, měla by pomoci Kubáncům. Zkušenosti ze zemí, jako je Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česká republika, ukazují, že to je možné. Můžeme vám dát dispozici naše zkušenosti. Evropská, a Evropská unie po té, co bude Castro svržen, by měla využívat své prostředky k tomu, aby zabránila vzniku situace, kterou popsal polský spisovatel Marek Magerovský tak aby e, do budoucna pan Zapata byl, připomínám,

že musím zopakovat své konstatování z nedávné doby kdy jsme projednávali zprávy o stavu lidských práv ve středoasijských republikách. řekl jsem tehdy že se dopouštíme chyby když se stavíme do pozice mentorů a nenacházíme žádné dobré slovo a úctu ke specifické historické a kulturní tradici zemí ani k pozitivním výsledkům které tyto země dosáhly. totéž se týká kuby. jsem hluboce přesvědčen že cesta ke zlepšení situace na kubě vede pouze přes rovnoprávný dialog ke kterému jsou kubánské úřady připraveny. touto cestou můžeme pomoci i ke zlepšení sociálně ekonomických práv na kubě. nesmíme zapomínat že kuba přes svoji těžkou ekonomickou situaci vždy stojí v první řadě zemí které pomáhají ostatním například při katastrofě na haiti. platí že kdo odsuzuje rychle odsuzuje rád. touto cestou bychom se rozhodně neměli pouštět. Děkuji, pane Maštálko. A nyní dávám slovo panu Mariovi Maurovi na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Bez rétorických obratů si myslím, že je možné říci, že dnes a především pak při hlasování se píšeme důstojnou stránku dějin našeho parlamentu. Sepíšeme ji proto, že e, jednou ponecháme stranou e, předsudky e, a další politické afinity a podaří se nám dospět před tajemném smrti eh, dospět k pochopení pravdy. Co píšeme eh, v tom usnesení? Píšeme tam věci, které eh, jsou zcela základní a zcela evidentní, ale jsou velice důležité. Například tam říkáme, například tam říkáme, že na Kubě není demokracie. Píšeme to černé na bílém. Říkáme, že život je život, že není možné zabít, že se nesmí zabít. A Trvalo to mnoho let, abychom dali stranou předsudky, abychom vytvořili text, který eh, neuráží eh, politické přesvědčení nikoho z nás, protože jsme dospěli k přesvědčení, že jsou tady určité základy, na kterých se dohodneme a na kterých můžeme vést dialog. Eh, nemůžeme se stáhnout z dialogu. Je třeba ovšem zajistit, aby tady byl skutečný dialog, který usiluje o pravdu. Musíme vycházet z Eh, z toho, že více než pouze stisk ruky je zapotřebí konkrétních činů, aby eh, kubánská vláda věděla, že tady není eh, žádná možnost kompromisu z naší strany, dokud nebudou pojednány lidská práva. Lidská práva nejsou vedlejším tématem. Myslím, že parlament udělal velice dobře v této chvíli Eh, eh, mm, vysoká představitelka eh, ne, to nepovažuje do za dost důležité, ale Kuba Libre to není pouze koktejl, to je něco, co máme v srdci, protože chceme demokracii a svobodu. Děkuji. Děkuji, pane Mauro. A dávám slovo paní Muniz de Urquiza. Děkuji. Eh, španělští socialisté velice hluboce litují smrti Orlando Zapaty a eh, také situace dalších vězňů svědomí. Žádáme jejich osvobození velice vehementně. Eh, Orlando Zapata zemřel, to je velice politování hodné, ale může to být také určitý spouštící moment vzednutí boje za lidská práva na Kubě a můžeme toto zdůrazňovat vůči kubánským orgánům a požadovat respektování práv. Můžeme tedy také uvažovat o tom, tom, že změníme společnou pozici, která eh, eh, se týká eh, možných jednání s Kubou. Společná pozice, která samozřejmě až tak příliš společná není, protože určitá část členů EU udržuje bilaterální vztahy s Kubou. Eh, tato pozice je tedy překážka, která brání politickému dialogu. Je to překážka pro EU, aby EU mohla rozvíjet principy, které eh, jsou hlavními body její činnosti, to je propagování demokracie a lidských práv ve světě. Společná pozice je už vlastně zastaralý nástroj eh, minulého století, který přijalo 15 členských států EU. E nyní si nás 27. Situace ve světě se změnila. Spojené státy vedou dialog s Kubou a o takových tématech, jako je přistěhovalectví. Ehm, také Kuba byla přijata do Organizace amerických států na základě ehm, hodnot, o které se opírá tato organizace. Je tedy na čase, aby EU také si vytvořila určitý nástroj, který by nám umožnil být eh, efektivní, aby EU byla skutečně v popředí eh, propagace lidských práv. a, je tedy zapotřebí eh, samozřejmě hovořit o zemích, které nedodržují ani minimum práv a k ním patří také Kuba. Je tady eh, důležité, aby Evropská unie požadovala něco od Kuby, aby se vedl dialog a ten, aby umožňoval najít eh, důstojné východisko. To může být dobrý příklad, jinak samozřejmě konstruktivní dialog, náročný dialog, který může navrhnout španělská vláda, by samozřejmě měl být pod podmíněn také propuštěním věznů svědomí. A já už končím. Eh, dámy a pánové, chci jenom říci, že eh, bychom měli možná již zanechat řečí a pracovat konkrétně pro lidská práva na Kubě. A eh, to je opravdu zapotřebí. To potřebují vězni svědomí. Děkuji. Merci, Madame Muniz. Děkuji mnohokrát a slovo má nyní pan Tremoza i Balcels. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Milí kolegové, když si připomeneme rok 2013, tak 75 eh, disidentů bylo eh, zatčeno a obvinění ze, eh, ze špionáže ve prospěch Spojených států a že narušují tedy veřejný pořádek. A ženy těchto mužů vytvořily tedy organizaci Ženy v Bílém, které dostaly i Sacharovou cenu a Kastrův režim, režim ale eh, jim nedal výzum, aby mohli přijet sem k nám do parlamentu a převzít tuto cenu tehdy. A eh, eh, Výbor pro lidská práva v Kubě uznává, že tam je asi 200 politických vězňů, z čehož 22 jsou novináři. Kuba je třetí země na světě, které je na třetím místě, po, v smutném tedy místě, pokud jde o počet zatčených Eh, novinářů a eh, smrt eh, pana Sapaty znamená, že to je člověk, který držel tedy hladovku a byl předmětem různých tedy mučení a podobných aktů a zemřel v důsledku této hladovky. Náš parlament by měl vyjádřit solidaritu s jeho blízkými a přáteli a vyjádřit velkou obavu ohledně stavu lidských práv na Kubě. Tento parlament by měl vyslat jasný signál Castrovu režimu, a to především v rámci španělského předsednictví, což je španělské předsednictví, které by mělo být daleko aktivnější v obhajobě základních práv na Kubě. A nakonec, milí kolegové, já využívám této příležitosti, abych apeloval na okamžité propuštění všech politických vězňů na Kubě. Děkuji. Děkuji a nyní bude hovořit pan Milan Mon. Dvě minuty. Hlavní cíl eh, zahraniční eh, služby eh, Unie je právě obhajoba lidských práv na světě. A zde máme 21, článek 21 smlouvy, který také se vztahuje na vztahy s Kubou a s Kubánci. Bohužel, bohužel, v posledních pěti letech <coughs> Rada se především snažila jakoby napravit tu linii, která byla přijata v roce 2003, kdy došlo k velkým represálím na Kubě. A poté eh, ministři navštívili Kubu, včetně pana komisaře a bylo to po těch opatření, které jsme přijali v roce 2003 a poté byl eh, nastolen znovu tedy eh, dialog s Kubou a pravidelné schůzky. Naši představitelé tam často jezdili, ale bohužel evropští politici na tom ostrově nikdy neměli možnost se sejít s disidenty vždycky byli eh, z těchto schůzek vyloučeni, nebylo to možné. A nicméně e, byl zachován tento dialog s nimi. No dobře, teď e, všichni e, jsme zhrozeni, když jsme viděli tu hroznou smrt tohoto politického vězně. A dámy a pánové, jak taková vláda, jako španělská vláda, se k tomu postaví? Máme zde společný postoj, který říká logickou věc. Podpora demokracie, to je to tež, co vyžadujeme od všech. To znamená základní principy podle, smlouv, podle článku 21 smlouvy. A zde ale dochází k tomu, že ten dialog eh, není eh, veden tak, jak by měl. A v červnu 2009 se sešli eh, ministři, kteří o tom hovořili. A samozřejmě my, naše priorita není změnit společný postoj, ale jde o to okamžitě apelovat na bezpodmínečné propuštění všech politických vězňů, nejenom na Kubě, ale v celé Jižní Americe. Pro mě to je to, co Západ musí vyslat. To znamená ten apel na lidské lidská práva, to je to základní, co musíme činit. A my máme vlastní závěry ministrů z eh, června 2009, kdy se o tom hovoří, že takto se musí jednat s kubánskými orgány, především apelovat na lidská práva a je třeba tedy, abychom eh, zajistili určitý pokrok v tom. A eh, tady dnes o to nám jde. Děkuji, pane Milan. Nyní bude hovořit pan Masip Hidalgo jednu minutu. Historie me absolverá historie mi promune, promine. Já jsem eh, byl eh, eh, mladý advokát a je třeba, aby mm, i mm, historie nám dala zapravdu, že je správné bojovat proti tyranii, ale také i stejně tento parlament zastupuje Eh, právě ten prostor svobody na světě a musí tedy odsoudit diktaturu, která ubíjí lidsk- eh, národ na Kubě, eh, ubíjí základní práva a velice nemilosrdně zachází s politickými vězni a s těmi, kteří museli do exilu. Historie nám to ukáže. My musíme jako poslanci ze všech možných ideologických proudů se postavit na, těch, eh, na stranu těch Kubánců, kteří bojují, bojují proti represi, kterou trpí tam a která eh, i o tom se hovoří ve společném postoji a eh, zde nemůžeme tedy se nepostavit proti násilí. A určitě se to pořadí, to, bylo, to byla citace. Děkuji, pane Hidalko. A nyní bude hovořit pan Provera jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, ještě jednou. Paní předsedkyně, zde opět máme co dočinění s kubánským komunistickým eh, režimem, kdy před námi stojí dilema. Je možné vést nadále dialog s takovýmto režimem? a Evropský parlament apeluje na kubánské orgány, aby přijali demokratické reformy a respektovali lidská práva, ale přechod moci mezi Fidelem Castrem a jeho bratrou, bratrem Raulem to vůbec nevedlo k demokratickým reformám ani k propouštění politických eh, vězňů a eh, smrt eh, tedy po tolika dnech dlouhé hladovky tohoto vězně Sapaty, tak to je toho ukázkou. Deset let my v Evropské unii jsme jsme financovali, eh, eh, my jsme vyposkytli 145 milionů euro na pomoc eh, Kubě a ty výsledky jsou mizivé. A realita je taková, že vlastně my jsme tím přispěli k tomu, že tam ta tyranie trvá. Pokud chceme být důvěryhodní, tak musíme hm, ty vztahy s Havanou, včetně rozvojové pomoci, musíme podmínit tím, že tam musí se jasně efektivně zlepšit stav lidských práv pro všechny Kubánce a včetně toho, že okamžitě musí být propouštěni političtí vězni a vězni svědomí. Tady nejde o nějaké ultimátum, ale eh, ten nejvíce opresivní utlačující režim, eh, který eh, je v podstatě již na vyhunutí, tak musí toto respektovat. Děkuji, pane Provera. A nyní a máme postup ke HDI a začnu tím, že dám slovo panu Galerovi. Eh, co se týče lidí na Kubě, ale také tohoto režimu, měli bychom učinit konkrétní nabídku místo politického statutu quo. Měli bychom financovat přechod na demokracii. První krok to by bylo mm, uvolnění vězňů. Paralelně USA by mělo skoncovat se svými sankcemi, které betonují tento režim, přispívají k tomuto. Takže měli bychom eh, sjednotit eh, také představitele různých směrů a měli bychom zajistit přechod k demokracii a k demokratickým volbám. Ostatně střední Evropa ukazuje, že tady zůstává ještě něco pro ty bývalé strany. To znamená, že i eh, pak existuje život, jakmile zemře tento režim. Měli bychom podporovat tento režim stejně, jako jsme to dělali v Evropě. To pomůže Kubáncům, bude to stabilizovat region a bude to také začátek nových vztahů eh, vůči USA, které by neměly být opakováním éry před Kastrem. Děkuji, pane Galere, a nyní bude hovořit pan eh, Ferrera. Paní předsedkyně, velice litujeme smrti Orlando Zapaty a velice litujeme eh, k těm důsledkům bez ohledu na duch vody, ale Nemůže to být eh, takováto nepřijatelná politická ideologická kampaň, která pod touto záminkou se vede proti kudobánskému lidu. Každý, lidu. Každý si může myslet, co chce proti volbě, kterou učinil kubánský lid, ale my musíme respektovat jeho svrchované právo si zvolit vlastní politickou organizaci státu. Proto jsme proti jakémukoliv eh, Eh, vnějšímu eh, zásahu, včetně blokády, která nezákonně tady existuje už déle než půl století. Myslíme si, že Evropská unie by měla usilovat o úplnou normalizaci vztahů a musíme se stavět proti diskriminaci, která je nezákonná a nemůžeme akceptovat tu, eh, to obrovské pokrytectví, které zaznívá z mnoha míst této sněmovny. Nemůžeme uplatňovat politiku. Děkuji, pane Ferrero a nyní bude hovořit pan López Děkuji, paní předsedkyně. Já zde se obracím eh, na matku Orlanda Sapaty a další, eh, kteří bojují za svobody. Oni nejsou sami, nejsou osamoceni. Tento parlament dnes prostřednictvím tohoto usnesení a mm, za to já děkuji tedy předkladatelům a především všem politickým stranám, které podepsali toto usnesení, takže my zde eh, zvedáme jednotný eh, hlas proti této diktatuře. Dnes podepisujeme vlastně takový začátek eh, mm, rozsudku smrti nad tímto režimem. režimem. A zde já také chci všechny odsoudit za tuto smrt. To říkám matce tohoto vězně, ale buďte si jisti, že budeme bdít nad tím, aby byli propuštěni všichni političtí vězni, a to bezpodmínečně a budeme dbát na to, aby ta situace porušování lidských práv mm, tam přestala. A samozřejmě jako EPP, já jsem si jist, e, mm, tak jak jsem slyšel i zde, že budeme bojovat i za společný postoj Evropské unie. Nebudeme vysílat nějaké zmatené, nejasné signály, naopak velice jasné signály, tak abychom realizovali náš sen, pokud jde o Kubu a mm, my musíme tedy zajistit, aby oběť Sapaty a dalších tisíců Kubánců, aby eh, to eh, vedlo k tomu, že příští generace budou na tom lépe. Sner. Děkuji, bude hovořit paní Mestner. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové. Pro nás je to relativně jednoduché o tom hovořit, když eh, pošlapávání lidských práv probíhá jinde a lidé umírají. Musíme si nalít eh, čistého eh, vína. Skutečně eh, pan Zapata zemřel a jsou lidé další, kteří chtějí držet hladovku. Musíme postupovat cíleně. Bylo řečeno za prvé, že bychom neměli vůbec hovořit s Kubou, protože tento režim nemůžeme akceptovat. Dále bylo řečeno, to řekl pan Ferrera, a e, s tím vůbec nesouhlasím, e, že bychom e, měli vzít Kubáncům možnost politicky rozhodnout. Já si myslím, že tato svoboda politicky rozhodovat je součástí lidských práv, ale samozřejmě v případě, kdy umírají lidé, musíme jako Evropský parlament něco udělat. Měli bychom zde předložit konkrétní návrhy, ty tady také zazněly. Pan Galer zde dal nový podnět, o tom bychom skutečně měli diskutovat, abychom věděli, co můžeme udělat pro to, abychom bojovali a zasáhli, pakliže se pošlapávají práva. Děkuji, paní Messner, a omlouvám se za tabulku, která ukazovala jiné jméno než vaše, takže se omlouváme. A nyní bude hovořit pan Obermajer. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes hovoříme o eh, této tragédii pana Zapaty a hovoříme při této příležitosti o vztazích vůči Kubě. Musíme si uvědomit, že dosavadní obraz eh, vychází pouze z schématu nepřátel. Eh, musíme si vzpomenout, jak to vypadalo za dob Sovětského svazu kdy eh, se hovořilo o záchrancích Kuby, pak se hovořilo o imperialismu, pak se hovořilo o takzvaných zlých eh, Kubáncích, kteří utlačují lidská práva eh, hovořilo se o vinách, které zde padaly v této souvislosti. Dnes, když hovoříme o smrti Zapaty, pokud tato smrt má nějaký smysl. Pak je to určité dědictví. Nesměli bychom, ne, nesmíme zapomenout na tuto smrt a musíme jít jednoznačnou cestou. Musíme nabídnout politickou cestu. To znamená, musíme eh, zajistit osvobození těchto vězňů. Nesmíme izolovat tuto zemi, musíme zahájit dialog na stejné úrovni z očí do očí a musíme eh, skutečně udělat vše pro to, aby zde mohla opět obživnout demokracie. Děkuji, pane Obermajere a nyní bude hovořit pan Svensson. Tak, fru talman. I närmare 50... Děkuji, pane pan předsedo, za posledních 50 let obchodní embargo, které uplatňují eh, Spojené státy, tady trvá a to se dotýká kubánských lidí. Znamená to i chudobu. A myslím si, že mnozí vědí, že Human Rights Watch řekl nová, nový Castro, stejná Kuba v roce 2009 a požadovali, aby embargo bylo zrušeno a že kubánským diktátorům by mělo být dáno období 6 měsíců, aby propustili všechny politické vězně. A pokud by to neudělali, měli bychom uplatňovat chytřejší embargo. Takové, které se hodně používalo v poslední době zmrazit aktiva, zahraniční investice, a e, postarat se o zákaz cestování. A velké demokratické státy, Evropská unie by měly o něco takového podporovat. Proto by mě zajímalo, co by mohl e, říci prezident na tento návrh z Human Rights Watch. Děkuji a nyní bude hovořit paní Zaborská. Děkuji, paní předsedkyně. Angažovanost proti porušování lidských práv musí být prioritou eh, Evropské unie za každých okolností. Kubánský politický vězeň Orlando Zapata zemřel, protože držel protestní hladovku. Další kubánský vězeň drží hladovku jako protest za 25 vězňů, kteří jsou ve velmi zlém zdravotním stavu a jsou ohroženi na životě. Není ohrožením to, co nabídla španělská vláda, když nabídla azyl. Divím se španělské vládě, která toho, toho času předsedá Evropské unii, neboť její návrh neřeší situaci. Okamžité propuštění politických vězňů je velmi těžké. A proto chci požádat pana komisaře Píbalkse, aby Evropská komise vstoupila do jednání s kubánskou vládou, aby vláda umožnila Mezinárodnímu červenému kříži navštívit kubánské vězně umožnilo by to objektivní posouzení jejich stavu a pomohlo by to v dalším jednání. Toto bylo umožněno Červenému kříži také v Guantanamo ve věznici. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát paní Zaborská a posledním řečníkem bude paní Votman. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem pro dodržování lidských práv mimo Evropu a tím pádem také na Kubě. Úmrtí pana Zapaty je skutečně flagrantní výkřik nad neúnosnou situací. E, tragicky nás upozorňuje na tuto situaci. Já bych si přála, aby jsme zde měli jasné stanovisko z hlediska dodržování charty lidských práv nezávisle na politické situaci. Děkuji. Děkuji. A nyní bude hovořit za radu pan López Garrido. Gracias, <clears throat> señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že rozprava na téma situace na Kubě, eh, situace eh, eh, vězňů svědomí kvůli i smrti jednoho z nich, pana Sapaty, tak to nám umožňuje konstatovat, že zde existuje vysoká míra schody mezi poslanci a poslankyněmi z různých politických skupin, tak jak vlastně i mm, se to prokáže v hlasování o e, usnesení v důsledku této rozpravy. A také si myslím, že zde to je v zásadě linie, stejná linie jako ta, které se drží Rada, Komise a vůbec všechny instituce Evropské unie, což určitě ještě posiluje místo Evropské unie v tomto nezbytném dialogu s Kubou a v tom, že naším cílem je, aby se tam zlepšila situace, situace kubánského lidu. Já myslím, že lze souhlasit s tím, že je nutné eh, okamžitě eh, eh, zvedat hlas kdekoliv, kde dochází k porušování lidských práv. To je základní princip a zde e, e, tedy to je neodiskutovatelné. Zde jasně Evropská unie musí okamžitě vystupovat proti jakémukoliv porušování lidských práv, protože to je součást naší identity a my zde e, samozřejmě respektujeme Kubu a je třeba ale, aby tam aby propustili všechny politické vězně, aby tam respektovali lidská práva. A nejenom toto, je třeba také efektivně skutečně pracovat na tom, aby tam došlo k výsledkům, které budou znamenat zlepšení životní úrovně lidí, jejich života, včetně propuštění vězňů svědomí. Někteří již byli eh, propuštěni, došlo k určitému pokroku, to je pravda. A zde i kvůli tomu nebo díky tomu, že to je po, e, naše strategie, strategie Evropské unie, to znamená vést dialog s Kubou. A který umožnil, že i e, e, by došlo tedy k ukončení sankcí, které nemají žádný smysl a že e, teď vlastně my můžeme dělat věci, které jsme nemohli dělat v roce 2003, to znamená hovořit s kubánskými orgány o konkrétních vězních svědomí a toto naše hodnacení vyhodnocení, o kterém se také hovořili, vyhodnocení výsledků tohoto dialogu, to je něco, co musíme dělat průběžně, periodicky a musíme to eh, i vyhodnotit tento rok. A řada z vás, eh, určitě například eh, Mario Mauro nebo Louis Michel či další, ti zdůraznili, jak tento dialog je významný právě pro tuto spolupráci a proto, to, aby Evropská unie eh, svojí morální autoritou tam vystupovala jako partner v jednání s Kubou a aby došlo k pokroku. A proto vítáme zde dohodu, hm, většinovou dohodu, ke které došlo eh, v tomto parlamentu eh, s ohledem na stav lidských práv na Kubě což eh, vlastně lze eh, schrnout do jednoho signálu. My jsme vstřícní vůči dialogu s Kubou, ano, ale přesto všechno eh, budeme neustále apelovat na propuštění všech politických vězňů a na dodržování občanských a politických práv kubánského lidu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře. A na závěr této rozpravy dám samozřejmě slovo představiteli komisi, pan Bíbal, bude mluvit. Paní předsedkyně, vážení poslanci, myslím si, že tato rozprava znovu ukázala, že v otázkách lidských práv a demokracie je opravdu Evropský parlament majákem a ani komise nebude nikdy trpět porušování lidských práv a demokracie. Znamená to, že toto je nadále uhelným kamenem naší politiky. Nejenom proto, že jsme o to silnější, ale také jsme přesvědčeni, že eh, bychom své silné názory měli také jasně sdělovat. Také jistě víte, že základnou pro naši eh, další diskusi s Kubou bude společné stanovisko z roku 1996. To je opravdu eh, sta, eh, základna a poukazuje na to, že musí dojít k základním změnám v oblasti lidských práv v, eh, na Kubě. Ovšem už se také odehrává od roku 2008 dialog o lidských právech a už se ukazují některé pozitivní aspekty, byť jsme nedosáhli nějakého průlomu, ale opravdu už došlo i k pokroku v mnoha otázkách a v tom je třeba pokračovat. Budeme také nadále se scházet se občanskou společností a, kaza, eh, a komise bude následovat eh, závěry rady a budeme také velice aktivně sledovat návštěvy. Děkuji, pane. Děkuji mnohokrát. Takže tím jsme ukončili rozpravu. Na závěr jsem dostala sedm návrhů na usnesení a prohlašuji, že rozprava je ukončena. Nyní přerušíme jednání až do 18. hodiny a pak začneme opět s jednáním. Budou to otázky na radu.